Děkuji vám, pane komisaři. Děkuji vám všem. Začneme s hlasováním. Hlasování bude velmi dlouhé, ale pokud budeme eh, v klidu, tak to zvládneme. Začneme s zprávou GR. Zahajuji hlasování. Attendiamo che arrivino tutti i colleghi. Tak počkám, než všichni kolegové zasednou na svá místa. Všichni odhlasovali, výborně. Končíme hlasování. Schváleno. Dále rozhodnutí číslo 2. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Rozhodnutí číslo 3. Kdo je pro, kdo je proti, schváleno. Čtyřka pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pětka pro, proti, zdrželi se, schváleno. Šestka pro, proti, zdrželi se, schváleno. Sedmička pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní návrh usnesení. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Trojka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 19 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 18 jmenovitým hlasováním zahajuje hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 20 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dobrá, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. 21 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 22 pro, proti, zdrželi se, myslím, že schváleno 23 pro, proti, zdrželi se, schváleno 24 pro, proti, zdrželi se, zahajuji hlasování o 24. Hlasovali všichni, končím hlasování. Schváleno. 4 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 38 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme to, zahajuje hlasování 38. Hlasovali všichni, končím hlasování. Schváleno. D17 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 5 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ověříme, dobře. Musíte pořádně zvedat ruce za hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. 37 pro, proti, promiňte, takže zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto. 29. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto. 30. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto. 31. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto. 32. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 33. Zahajuji hlasování. Kon- hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 34. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 35. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 36. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Sedmička. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Osm. Pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 9 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 10 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 11 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 12. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 13. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 25 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 26, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Schváleno. 27. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. 28. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. 14 pro. Prosím. Chce někdo vystoupit? Ne. Takže čtrnáctka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 39 pro. Proti? Zdrželi se zamítnuto. 15 pro. 39. zahajuje hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 15 pro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 Pane předsedo, jen rychle. Ve španělské verzi je uvedeno Eurojust místo Eurostat. Je třeba to vyměnit. Děkujeme, paní Ayala. Provedeme tuto změnu. Návrh 16. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní budeme hlasovat o návrhu usnesení v pozměněném znění. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. Chtěla vystoupit komise, pan komisař, komisař Šemeta. Prego, signor commissario. Uh, Vážený pane předsedo, vážení poslanci, komise vítá rozhodnutí Evropského parlamentu udělit absolutorium komisi za provádění rozpočtu v roce 2011. Jsem zvláště eh, vděčný eh, zpravodaji panu Gejerovi a koordinátorům a stínovým zpravodajům politických skupin, s nimiž jsme vedli konstruktivní spolupráci během celého postupu absolutoria. Dnešní hlasování uznává, že rozpočet byl řádně veden. Také to ukazuje na to, že všechny zapojené subjekty do, zapojené do řízení a zprávy evropských fondů odvedly svou práci při zajišťování, že programy skutečně přenesou hodnotu. Dále vyzývám spolu zákonodárce, aby přihlédli k výsledkům dnes uděleného absolutoria při dojednávání dalšího finančního rámce. Nemůžeme si dovolit nový právní rámec bez tak potřebného zjednodušení a bez tak potřebných opatření, které zajistí řádnou správu evropských peněz a dosahování výsledků. Pane komisaři, děkuji vám, budeme pokračovat v hlasování. Nyní absol- zvláštní zprávy účetního dvora. Máme tady první část 213, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. 217, první část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. Návrh usnesení, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Blahopřejeme panu Gejerovi. Nyní zpráva Ortis Vilelia, absolutorium za rok 2011, souhrný rozpočet EU, Evropský parlament. Hlasuje, máme tady návrh rozhodnutí, jmenovitým hlasováním zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování schváleno. A teď návrh usnesení. Desítka byla stažena, odstavec 1, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno, druhá část pro, pro kdo je pro, druhou část proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 4, jmenovitým hlasováním, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 5 pro, proti, ověříme to, tu pětku, takže zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Schváleno. Dvojka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 11. Jmenovitým hlasováním zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 7 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 12. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Tři pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 8. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. Omlouvám se. Návrh 6 jmenovitým hlasováním. Kdo je pro? Pardon, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 68. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. 94. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. Devítka. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Devítka. O devítce se nehlasuje? Zřejmě nějaká chyba takže se za to omlouvám. Takže hlasujeme o návrhu usnesení. Jmenovitým hlasováním zahajuje hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Prosím. Prosím, pane Stas. Mikrofono. Zapojte si prosím mikrofon, říká pan předseda. Pane předsedo, já si myslím, že je tady trošku uh, zmatek. Eh, pokud já vím, pozměňovací návrh 9 nebyl předložen uh, sněmovně, takže uh, já bych byl rád. Uh, vy jste říkal, že to bude uh, po jménech a u mě to je napsáno, uh, že to bude uh, pouhé hlasování zvednutím ruky. Bisogna votare l'emendamento 9. Tak v tomto případě je třeba hlasovat o devítce, ale nikoli jmenovitě. Takže kdo je pro návrh 9? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? A nyní tedy eh, zpráva Sondergaard eh, o absolutoriu pro Evropský rozvojový fond. Rozhodnutí, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní návrh usnesení, návrh 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 4 pro, pro, pro proti, zdrželi se, schváleno 5 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 6, pro, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Schváleno. 49 první část pro, proti, zdrželi se schváleno druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno třetí část pro, proti, zdrželi se schváleno 55, eh, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Schváleno. Jednička pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dvojka pro, respektive zahajuje hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Schváleno. Nyní hlasujeme dál. Dvojce schváleno. Blahopřejeme panu Sendergerdovi. Nyní tedy eh, přerušujeme hlasování kvůli slavnostnímu zasedání.